Um, Dobré ráno, dámy a pánové. V této předspané místnosti. Opravdu tady je tolik zaj... zaujatých lidí. Tři poslanci. No, aspoň budeme rozhodovat rychle, když je nás tady tak málo. Možná tedy zahájíme to elektronické hlasování teď. Je někdo proti? Ne, ne. Dělám si jen legraci. Tak začneme s tím prvním bodem se zelenou knihou, bod 7. Je tu? A je tu, je tu, je tu, pardon, omlouvám se, já jsem vás neviděl. Takže 3 a 1. Matias je tu. A paní Matias nám dá základní informace, takže prosím, máte slovo. Bom dia, obrigada, senhor presidente. Ehm. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom mohli začít hlasováním, protože by to bylo poprvé, kdyby má skupina získala čtvrtinu hlasů v tomto výboru. To by bylo opravdu, to by byl historický milník, ale dobrá začneme se věnovat společnému strategickému rámci, který se týká financování výzkumu a inovací v Evropské unii. Já bych ráda tedy v tuto chvíli hovořila obecně o některých otázkách, o kterých jistě budeme poté moci hovořit ještě více dohloubky ve chvíli, kdy budeme debatovat se stínovými zpravodaji a se členy jiných skupin a výborů. Všichni víte, jaké problémy máme s tím naším časovým harmonogramem. Tento časový kalendář musíme respektovat a proto si myslím, že bychom se měli zaměřit na toto téma a opravdu nějakým způsobem překlenout ty problémy s časem. Chci říci, že tento společný strategický rámec se věnuje otázkám, které jsou opravdu velmi důležité. A z toho důvodu bychom také měli k těmto otázkám přistupovat velmi opatrně a myslím si, že tady bychom měli opravdu dávat pozor, aby byly správně stanovené ty směry, protože financování výzkumu a inovací v Evropské unii je opravdu zásadní. Některé zásadní principy nám představuje, zelená kniha, některé z nich jsou opravdu naprosto zásadní je třeba si uvědomit, že tyto základní výzvy vychází z principů, které byly identifikovány po té, co bylo provedené hodnocení aktuálních nástrojů. A proto si myslím, že velmi důležité jsou následující nástroje. Myslím si, že první třeba je vyjasnit eh, ty základní principy, zjednodušit eh, to celé, vyhodnotit současnou situaci, zjednodušit účast. A dále další věc, o které jsme hovořili již velmi často, je třeba rozšířit účast na současných projektech výzkumu a vývoje. Za šesté, Je třeba zdůraznit vše, co souvisí s podporou konkurenceschopnosti a s podporou také dalších sociálních aspektů, které mají co dočinění s výzkumem. Toto, jsou, toto je tedy těch šest bodů, které jsou velmi důležité v souvislosti s výzvami, o kterých hovoří tato zelená kniha. Kromě toho samozřejmě existují ještě další výzvy. A v této souvislosti bych ráda vyjádřila určité obavy a ráda bych položila retorickou otázku. Víme, že nástroje financování a mechanismy se velmi často mění. Tady ale si musíme uvědomit, že je velmi důležitá konsolidace celé oblasti výzkumu a vývoje v Evropské unii. O tom jsme hovořili již několikrát v rámci našeho výboru ve chvíli, kdy hovoříme o těch základních principech tohoto rámce, tak nesmíme zapomínat na to, že musíme dělat všechno proti roztříštěnosti eh, tohoto, tohoto rámce, těchto principů. Já chápu eh, určité obavy a kritiky, které byly zmíněny, ale myslím si, že tyto principy v každém případě musí být podpořeny já si myslím, že co se týče té roztříštěnosti a fragmentace, tak tady e, to je něco, co, čemu se nebudeme moci stoprocentně vyhnout. Ale možná, že situaci budeme moci zlepšit lepší koordinací na úrovni Evropské unie. Pokud tyto principy budou považovány za priority, pokud například když hovoříme jaksi o těch procesech zlepšování kapacit a schopností na, regionál, na regionální úrovni, tak myslím si, že tady si musíme uvědomit, že velmi často, když hovoříme právě o těch kohezních regionech, by mohlo docházet k velkým rozdílům v různých oblastech. A proto právě ta roztříštěnost je něco, čemu se musíme věnovat, ale samozřejmě musíme k tomu přistupovat rozumně, tak, abychom zde nedošli k situaci, kdyby jaksi řízení těch současných nástrojů nebo těch budoucích nástrojů bylo méně efektivnější a to samozřejmě z toho důvodu, že by stále existovaly nerovnosti mezi členskými státy a to eh, tomu se opravdu musíme vyhnout, protože členské státy samozřejmě budou vyvíjet eh, nadále budoucí snahy a my je musíme podporovat. Rád bych ještě řekla něco k současné situaci. Samozřejmě nacházíme se v hospodářské a sociální krizi v Evropské unii, ale to nemusí být a priori překážkou pro podporu takovéhoto návrhu. Já si myslím, že bychom to spíše měli vnímat jako příležitost. A proto si myslím, že tento prostor pro financování výzkumu a inovace by neměl být mm, zamítnut. Myslím si, že tady bychom měli spíše vyvíjet snahy pro větší podporu. Měli bychom zajistit více veřejných investic do této oblasti. Měli bychom být ještě lepší než USA. Nicméně my této otázce věnujeme méně pozornosti než eh, USA dochází k méně veřejným investicím. A to si myslím, že je otázka, které se opravdu věnovat musíme. Myslím si, že bychom jí měli věnovat více pozornosti v rámci naší debaty o této zelené knize. Protože my jsme v tuto chvíli v situaci, ve které nám chybí dostatečné množství kvalifikovaného Mm, obyvatelstva nebo kvalifikovaného personálu, kvalifikovaných lidských zdrojů. A to si myslím, že by mohlo, nebo jistě bude překážkou pro lepší výzkum a inovace. A proto se musíme zamyslet nad tím, zdali investice do vzdělání, vývoje a e, výzkumu jsou dostatečné. Myslím si, že je třeba tu situaci zhodnotit a zjistit, zdali ty investice jsou dostatečné, anebo zdali je, je třeba posílit. Já si myslím, že jsme v situaci, kdy tyto projekty musí být podporovány více. Členské státy by měly dostávat dostatečné množství prostředků tak, aby mohly navýšit své investice do těchto oblastí a aby mohli také navyšovat kvalifikaci svých vědců a výzkumníků. My se nacházíme v situaci, kdy evropský prostor výzkumu se nachází ne v nejlepší situaci. Podmínky pro práci vědců nejsou ideální a proto si myslím, že je třeba si těmto otázkám věnovat a je třeba o nich hovořit v zelené knize. Kromě toho mám ještě jednu poznámku. V tuto chvíli se nacházíme ve chvíli, kdy čelíme velkým problémům a velkým problémům spojeným také s investicemi. Členské státy se nachází v situaci hospodářské a sociální krize. A strukturální fondy a fondy soudržnosti jsou stále vnímány jako základní princip pomoci s těmito problémy. Jsou to nástroje, které se snaží situaci nebo podmínky v Evropské unii zlepšit a zajistit větší rovnost mezi regiony. To znamená, že základní principy soudržnosti by měly být vnímány také jako zásadní principy politiky výzkumu a inovací v Evropské unii. A předtím, než skončím, tak mám ještě tři připomínky, protože já jsem samozřejmě hlavně zvědavá na vaše názory. To znamená, že to všechno schrnu velmi stručně. V první řadě první řadě tu máme jasnou podporu, o které nemůžeme podporovat. Podporu, která se týká eh, jaksi ujasnění cílů projektů, které se týkají výzkumu a inovací. To je vyjasnění nebo ujasnění, které je třeba provést v každém případě a to hlavně prostřednictvím opatření, o kterých jsme hovořili, je třeba také zohlednit analýzu všech těchto programů výzkumu a inovací. Za druhé, i když je pravda, a já chápu důvody, na základě nich hovoříme o základní potřebě, jak si odrazit ty nové nápady v, ve službách, eh, které jsou v tuto eh, chvíli poskytovány. My nicméně si musíme uvědomit přesně, co vnímáme pod pojmy výrobek, služba a inovace. A to hlavně samozřejmě v rámci současného kontextu. A to, co mi v tomto dokumentu chybí, i když já si myslím, že tady nedošlo jaksi k úmyslnému opomenutí, myslím si, že to bylo neúmyslné. Ale myslím si, že se tady nehovoří o výrobcích a službách jako o veřejném statku, který musí být k dispozici všem obyvatelům. Myslím si, že musíme posílit evropský prostor výzkumu a inovací a myslím si, že my ho musíme vnímat jako něco globálního. A ještě poslední obecná připomínka. V souvislosti tedy s tím, co se stalo se všemi dokumenty, o kterých jsme doposavat hovořili. Myslím si, že tady musíme opravdu odpovídat, a reagovat na ty největší výzvy naší společnosti. Myslím si, že v tuto chvíli bychom se měli zamyslet nad tím, které jsou ale ty nejzásadnější výzvy, kterým čelí současná společnost. To znamená, je třeba si ujasnit, jak to vnímáme my, které jsou teda ty hlavní výzvy. Neměli bychom se zaměřovat pouze na technologické a technické výzvy, měli bychom se podívat ještě na další výzvy, kterým čelí naše společnost. A já řeknu to, co jsem již několikrát říkala v minulosti. Myslím si, že bychom neměli zapomenout také na humanitní vědy, protože velmi často se na ně zapomíná. A já si myslím, že například European Research Council je velmi důležitou institucí. My musíme podpořit eh, jeho financování a měli bychom podporovat i programy jako například Marie Curie a musíme si uvědomit, že sociální vědy a humanitní vědy nemohou upadnout na eh, nebo vlastně ve prospěch eh, těch eh, jiných věd. To znamená, tady jde o důležitý vědecký kapitál, který musí být uznáván a musí být vnímán jako něco, co má velkou přidanou hodnotu damit bedank... Děkuji, děkuji srdečně a nyní bych eh, dal slovo stínovým zpravodajům. První je paní Hercog. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, se domnívala, že pan Hökmark je stínovým zpravodajem z největší skupiny, takže eh, bude mít slovo jako první. Já tady mám seznam stínových zpravodajů, nechcete-li, bude mít slovo další v pořadí, pan Ehler. Napřed bych chtěl poděkovat kolegyni Matiaš za eh, její prezentaci. Já ještě nejsem v parlamentu tak dlouho, ale poprvé slyším v parlamentu, že stínový zpravodaj ze zdvořilosti nebo z jiných důvodů říká, že má větší zájem o to, co řeknou druzí, než to, to, co říká sám. To je dobrá zpráva a naplňuje nás to nadějí v dobrou spolupráci. Je to skutečně velmi zajímavá výpověď. Nyní k fp 82 poznámky v úvodu Otázka, jak eh, rámcový výzkumný program 8 eh, eh, bude utvořen, v podstatě souvisí s tím, zda z Lisabonské strategie něco vůbec zbude. My jsme viděli v těch předběžných zprávách, že pokud jde například o otázku konkurenceschopnosti, o ty vzletné cíle Evropské unie v globalizovaném světě, tak abychom jednali na eh, stejné úrovni jako Amerika a Asie, tak eh, tyto cíle v podstatě stroskotaly. A pokud jde o ten rámcový program 8, je jasné, že budeme mít rozpočet, který v nejlepším případě bude zmrazen na stávající úrovni. FP8 má tak velký význam proto, poněvadž v podstatě jde o diskusi o tom, co zbývá z lisabonských cílů a zdali jsme s to s tímto rozpočtem ještě sformulovat mocný ekonomický cíl. Jestliže setrváme eh, ve statu quo rámcového programu 7, tak to nebude pouze stávající nebo současný stav, ale pak také úsilí v oblasti vědy a výzkumu eh, na úrovni členských států nebudou ničím jiným než zdvořilým úklonem před eh, rámcovým programem EU. Eh, a proto je rámcový program 8 mnohem političtější a také ekonomičtější otázkou, otázkou, která je vlastně e, spjata e, s tím, zdali si skutečně přejeme společnou jednotnou Evropu. Mm, to je vlastně mm, ta rozhodující otázka. Nejde pouze o e, výzkum a společný jednotný program v tomto ohledu. A proto rámcové podmínky jsou, myslím, na snadě. My, co by parlament, musíme přemýšlet, zdali nalezneme zaujmeme společné stanovisko, protože toto je jedinou šancí, která v této chvíli v nejlepším případě může pomoci, abychom zdrženlivou pozici Evropské komise posunuli vpřed a zaznamenali alespoň určitý pokrok a růst. A proto, myslím, je důležité od začátku eh, konstatovat, o co nám jde. Jestliže ty e, cíle, které jsme si sami definovali e, v rámci Lisabonské strategie, pak musíme zdvojnásobit rozpočet. Pouze to způsobí, že budeme na jedné úrovni s Amerikou a s Azií a s, tamními, s tamním vývoj, vývojem. Za druhé, máme zde eh, jasný otevřený konflikt. Ten konflikt existoval již v rámci rámcového programu 7. Tehdy jsme ten konflikt v parlamentu vyřešili a posílil nás i v rámci jednání. A jedná se o imanentní konflikt mezi novými Eh, mezi novými členskými státy a starými členskými státy a mezi velkými a malými členskými státy. V čem tento konflikt spočívá? My jsme se v konečném důsledku zavázali k takzvané excelenci a považuji to za velmi důležité. Excelence, co by stěžejní cíl výzkumného programu, ale výsledkem sedmého rámcového programu je mimo jiné i to, že celá řada členských států nemohla participovat na tomto rámci, protože eh, jejich struktury se teprve vyvíjejí, eh, jejich výzkumné zázemí je sice eh, dobré, ale zatím ještě nikoli na té úrovni, kde si Evropu přejeme mít. A to znamená i pro jednání o rámcovém programu 8 nadále přetrvávající problém, protože na straně jedné nové členské státy musí mít zájem o to, aby eh, silněji, aby se silněji zapojili do rámcového programu. Dosud to znamenalo, že jsme do značné míry to absolutní kritérium excelence spochybňovali. Na druhou stranu existují členské státy, které tvrdí, že jestliže toto kritérium excelence je spochybňováno, pak nemáme zájem eh, podpořit evropské programy, raději budeme soustředovat síly na vlastní programy. Eh, tento konflikt musíme vyřešit a sice v rané fázi, musíme v parlamentu dospět ke kompromisu, jinak budeme rozpolceni, rada bude rozpolcena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 nezaznamenáme pro rámcový program 8 podstatný nárůst. A proto ten požadavek, který bychom měli v zelené knize požadovat, spočívá v tom říci, že zůstáváme u toho stěžejního stanoviska, že hlavním kritériem je excelence. To je také nutné, abychom globálně se vyrovnávali s konkurencí, ale na druhou stranu musíme hledat řešení eh, toho, jak sladit, integrovat ty eh, různé nebo svážit vytvářející se zájmy. A to je takzvaná Stairway to Excellence, to znamená představa, že existují určité části rámce, které slouží k tomu, abychom jednotlivé struktury v členských státech přizpůsobovali této představě o excelenci. My to nespochybňujeme, naopak dáváme k dispozici prostředky, aby se tyto členské státy dopracovaly k té úrovni excelence. Pokud se to podaří, tak bude mít parlament silnou pozici. Pokud ten kompromis ale neuzavřeme, pak eh, pozice parlamentu bude slabá, jak to známe již ze zkušeností. A třetí velké téma je otázka, která je rovněž diskutována a sice do jaké míry eh, stavíme eh, rámcový program Evropy do služby konkurenceschopnosti Evropy. Tady jde o to, abychom výzkum nebo výzkumné zázemí Evropy otevřeli, zprůhlednili a na straně druhé jde o to, jak inovaci, jak aplikaci výzkumných výsledku přetavit do hospodářského růstu. A tudíž se s rámcovým programem vynořuje otázka, jaké nástroje máme integrovat. Máme například něco jako CAP zahrnout do osmého rámcového programu. Je osmý rámcový program eh, čistý výzkumný program, anebo je to program výzkumu a vývoje? a e, lze jej také slučovat s jinými prvky, například CAP, abychom mohli i vlastně tyto elementy e, na úrovni členských států e, zapojit. To je teda něco, co stojí za úvahu. A proto vítám, že komise, byť v zelené knize zůstala vágní, e, staví do popředí otázku inovace, protože to velmi těsně souvisí s růstovými cíly Evropské unie. Dvě poslední témata. Jednak E, mezinárodní spolupráce. Tady hovoříme o mezinárodní kooperaci, ale bilance rámcového programu 7 je v tomto ohledu velmi, respektive mimořádně slabá. To znamená, že pro mnohé země, instituce, výzkumná zařízení, zejména v Asii, ale také v Severní Americe, je pomalost rozhodovacích struktur rámcového programu neatraktivní. E, tváří tvář dynamickému vývoji nenajdete v Azii partnery, kteří by byli ochotní s Evropskou unii, s jejími institucemi, výzkumnými pracovišti realizovat projekty, jestliže potřebují k rozhodování půl druhého roku nebo dva roky. To skutečně není konkurenceschopné na mezinárodní úrovni. To znamená, že musíme posílit a sice masivně téma mezinárodní spolupráce a konkurenceschopnosti a také musíme musíme zvážit, které strukturální reformy by nám pomohly docílit eh, eh, vyšší tempo a eh, rychlost. A další téma, které tam nezaznělo v zelené knize, je financování evropských velkoprojektů. Ze sedmého rámcového programu financujeme celou řadu programů, například ITA, Galileo a GMS. Je ale nebo lze očekávat, že z klasického rozpočtu to již neutáhneme. Ještě bych eh, chtěl připomenout kolegům snahu o kompromis k ITA, kde jsme vlastně ze zbytku rozpočtu sedmého rámcového programu, například pilíře dvě zemědělství, se snažili o střednědobé financování jednoho evropského velkoprojektu. To ale nevyšlo a je zcela nabílední, že z běžného rámcového programu 8 nebudeme schopni zmobilizovat potřebné investice do IT, Galilea a GMS. Potřebujeme samostatnou rozpočtovou položku, která zajistí financování evropských velkoprojektů. Z běžného eh, rámcového mm, výzkumného programu eh, to neutáhneme. To bylo možné v přechodné nebo startovací fázi fázi, ale perspektivně musíme vedle rámcového výzkumného programu vytvořit samostatnou rozpočtovou položku pro velkoprojekty. A úplně poslední téma, protože to zaznívá e, z úst mnoha kolegů a já také jsem o tom hovořil v minulosti, je to téma malých a středně velkých podniků. My se konečně musíme osvobodit od pout vlastních e, životních lží, buď v tom osmém rámcovém programu, programu musíme vyčlenit samostatnou oblast pro tuto věc malých a středně velkých podniků. Buď budeme ochotní v určitých oblastech zavést velmi zjednodušené postupy. Ehm, budeme muset akceptovat, že malé a středně velké podniky Eh, nebudeme moci integrovat do kontextu víceletých programů, anebo musíme říci, že to jsou prostě klamy. Nyní v pěti programech po sobě jsme tu kvotu, kterou jsme si vytyčili pro malé a středně velké podniky, nedosáhli, podkročili, anebo eh, musíme to tudíž eh, změnit aby nám jednoho dne nebylo vyčítáno, že sice mm, kážeme krásné věci, ale v praxi toho nedosahujeme. Je nutno například nalézt i sektorální přístup k malým a středně velkým podnikům. Ta definice malých a středně velkých podniků musí definice, která vlastně v sobě pojímá malý řecký kiosk až po švédský velkopodnik, není odpovídající. To prostě nelze takovýmto způsobem eh, zvládat, eh, protože podniky jsou různé, různí se podle sektoru. Například eh, středně velký podnik v oblasti informačních technologií je zcela jiný nebo jiného charakteru než středně velký podnik v jiném odvětví. Takže pokud chceme integrovat do tohoto rámcového programu i malé a středně velké podniky, potřebujeme inteligentnější a pružnější řešení. Děkuji. Děkuji, Přihlásil se ještě šest lidí, pan sprav, paní zpravodajka, ještě komise. V deset ale budeme začínat hlasování, takže vás poprosím, abyste hovořili stručně. Takže buď to budeme hovořit stručně, anebo se nedostane na všechny. Paní Hart. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla být zdvořilá vůči větším politickým skupinám, ale samozřejmě také jsem chtěla být na straně energetické účinnosti. Stínový zpravodaj za EPP už řekl mnoho věcí, které teď nebudu muset opakovat. Nicméně přece jen pár eh, poznámek, podívat se na to trochu z jiného pohledu. Myslím si, že tento parlament a tato instituce se plně hlásí k cílům strategie EU 2020. A pokud tomu tak je, musíme zajistit, že všechny naše prostředky, včetně inovace a výzkumu, budou koncipovány tak, aby umožnili dosažení cílů EU 2020. A to je opravdu velká výzva a musíme začít se jejím naplňováním už dnes. Myslím, že také se všichni shodneme na tom, že ten podíl 3% HDP na výzkum a vývoj musí platit. Nicméně také jsme se shodli, že zatím to naplňování v tomto desetiletí není eh, příliš slibné. Zdá se, že v podstatě ministři financí dnes mají největší slovo v Evropské unii, větší než třeba ministři eh, odpovídající za vědu. Myslím, že se můžeme shodnout na tom, že společný strategický rámec může být eh, využit k dosažení Unie inovací. Ale také jsme se shodli na tom, že neexistuje nějaké řešení platné pro všechny. A myslím si, že bychom neměli tedy rozhodně zapomínat na malé a střední podniky, které je také třeba do toho začlenit, tak říkal kolega z EPP. Ale v čem tedy spočívá ten problém, když se na tomto všem shodneme? Je jasné, že rozsah eh, možností pro inovace se změnil. Dnes tedy ten, eh, ty inovace a konečný eh, výzkum se netýká jenom high-tech společností, ale může, může docházet k inovacím i v oblastech veřejného sektoru, sociálních služeb a podobně. Pokud ale nezdvojnásobíme nebo nestrojnásobíme peníze, které jsou na inovace k dispozici, a ponecháme si jen ty peníze ze sedmého rámcového programu, tak to v podstatě znamená pokles, protože se roz, rozšiřuje ten rozsah působnosti inovací a pokud ty peníze zůstanou stejné, tak to vlastně znamená omezení, protože eh, jak se ta oblast pokrývaná je nyní větší. A to se musí změnit. Evropský parlament v tom musí vystupovat jednotně. Místo toho, aby eh, jsme měli, vytvářeli nějaký strategický rámec, tak musíme eh, mít prostě větší objem finančních prostředků a já doufám, že v tomto budeme vystupovat jednotně. Když už mluvíme o penězích, chtěla bych ještě říci, že tady určitě chybí jedna věc a to je kapitola 5 v našem rozpočtu a to jsou správní náklady. Většina institucionální práce, která se činí pro výzkum a vývoj, spadá do této administrativní nebo správní kapitoly a musíme se zajistit, aby tento výdaj nebyl nějak oslaben při naplňování jiných cílů. Tato část tam tedy chybí. Chceme-li opravdu kombinovat všechny finanční prostředky, pak ta, ty položky ze správních výdajů je třeba také pečlivě sledovat. Pak bych ještě chtěla říci, že tady jsou určité možnosti institucionálních inovací. Musíme revidovat stávající inovace, jako je Evropská podniková síť, program CIP. Pravděpodobně také musíme revidovat spolufinancování, protože často zaznamenáváme, že když EU poskytne finanční nástroj, tak při spolufinancování členský stát vlastně stáhne svou část, protože řekne, že vlastně na to, dávají peníze, na to dává peníze Evropská unie nebo Evropský parlament. A to si musíme opravdu opravdu hlídat, protože my tady chceme eh, vlastně naplnění nějakých cílů a ne poskytovat charitu členským státům. Vidím tady veliký prostor pro mezinárodní spolupráci, o tom hovořila zpravodajka. A pak tady byly vlastně eh, zmínka o nejrůznějších projektech, jako je Galileo, ETI a podobně. Myslím si, že my jako parlament bychom skutečně měli bojovat o ten 3% podíl a dříve nebo později skutečně se musíme pustit do toho boje s ministry financí, protože jinak Evropa nebude důvěryhodná. Máme určité politické závazky, ale potom nejsme schopni je naplnit a myslím si, že parlament rozhodně eh, nemůže na toto už nadále přistupovat. Děkuji. Paní Cavaglio. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce. Chtěla bych říci, co by podle mého názoru měla být taková hlavní zásada pro další generaci eh, programu výzkumu a vývoje. Měli bychom skutečně mít eh, systém který eh, bude eh, mít několik finančních nástrojů a společnou administrativu. Myslím, že je třeba zaměřovat se na technologický rozvoj, eh, zaměřování se na výsledků a jejich využití. Dále je třeba se zaměřovat na excelenci, jak už tady zaznělo ve spojení se strukturálními fondy, rámcový program by neměl obsahovat jenom tu excelenci, ale i vlastně takový, řekněme, žebřík vedoucí k excelenci. A pak tady byla také zmínka o tom, že bychom měli požadovat o zdvojnásobení prostředků na tuto oblast a s tím souhlasím. A pak ještě ta posílená mezinárodní spolupráce, to také považuji za důležité. Myslím, že ten rámcový program by měl být jednodušší, měl by být zapracován do společného strategického rámce s programy CIP a EIT. Ehm, e je třeba ale, aby to bylo vlastně taženo i průmyslem a e, tvůrci politik. Myslím, že možná ty priority by mě, neměly být tolik e, jaksi vyhraněné, měli bychom se spíše zaměřovat na ty potřeby, které přicházejí přímo z výzkumu. V současnosti se tady objevuje především přístup ze spoda nahoru v evropském výzkumném institutu, ale já myslím, že tento přístup ze spoda nahoru by měl být sou, e, obsažen i v rámci programu spolupráce, e, který je velice důležitý e, důležitou součástí sedmého rámcového programu a mělo by tomu tak být i v osmém rámcovém programu. Také tady je potřeba některých nově se rozvíjejících technologií, je třeba, aby sami aktéři definovali, co jsou ty nově rozvíjející se technologie, které je třeba používat ve vědecké oblasti. Máme tam také uvedenou zmínku o změně pravidel společných technologických iniciativ a PPP, tak aby byl zajištěn eh, eh, lepší přístup pro malé a střední podniky ty programy pro malé a střední podniky skutečně musí být koncipovány jinak, jak už tady bylo řečeno. V současnosti většina, u většiny programů malých a středních podniků v podstatě nejvíce z toho těží ty eh, eh, zprostředkující struktury, jako jsou třeba výzkumné instituty eh, a ne malé a střední podniky. Musíme také na pomoci vlastně zavádění výsledků do praxe a na trh. Konečně, pokud jde o účast mladých vědců, jak už říkala kolegyně Marisa, to by skutečně mělo být zařazeno mezi cíle. Musíme najít způsob, jak mladé vědce zapojit do výzkumných programů, a to jak v oblasti průmyslu, tak v oblasti výzkumných ústavů. Konečně měli bychom Eh, zavést pravidla zjednodušování, které byly zmíněny v průběžné revizi sedmého rámcového programu. Jedná se to především o zjednodušení eh, finančního nařízení a já vlastně sleduji, eh, co se děje ve zjednodušení obecně a ráda vlastně s tím to zpravodajce napomohu, tak aby to v této zprávě bylo také zohledněno. Děkuji. Děkuji, pan Höckmark. Děkuji vám a děkuji zpravodajce. Jsem rád, že mohu souhlasit s každým zde. A to je potěšení a je to dobře a ukazuje to, že tady máme poměrně široké spektrum názorů na směr, který bychom měli zvolit. Několik poznámek. Za prvé, základní heslo by mělo být zjednodušení, zjednodušení, zjednodušení. A to je důležité. Nejde pouze o byrokracii, o zprávu, protože právě tím trojnásobným zjednodušením získáme více dynamiky a více tvůrčích sil eh, v procesu. Takže to má skutečně podstatný význam, když diskutujeme o zjednodušení. Dosáhli jsme již mnohého v rámci posledního rámcového programu a skutečně to znamenalo mnoho pro univerzity a další, ale stále ještě zbývá co do dohánět a musíme tak učinit, jinak ne, zahrneme do toho procesu malé, střední podniky, inovační podniky a tak dále a ty se starají právě o tu dynamiku. Za druhé, otázka eh, o úrovni financování, kterou bychom měli zvolit. Já bych eh, myslel, jako cíl bychom měli zdvojnásobit výdaje a eh, důvod je na snadě. Já se domnívám, že ty poplatky, které jsme, respektive to, co jsme vyvinuli v minulosti, to skutečně navazuje na tradici minulosti. Když se ohlédneme 15 15 let zpět, tak věda, výzkum byla eh, zejména vedena eh, Evropou a Amerikou, ale věci se mění. Dnes Čína, Indie mají eh, více vědců, výzkumníků, inženýrů než ostatní. Známe to ze statistik. A jestliže pouze 12 milionů v Číně samotné Vidíte, mám tady podporu eh, pro své argumenty. Mám tady celou německou delegaci za sebou, jak obvykle. Takže to je důležitý bod. A poslední věc, pane předsedo, potřebujeme zvýšit mobilitu výzkumníků, výzkumných pracovníků. Myslím, že to je klíč eh, úspěšnosti americké a anglosaské výzkumné obce. To znamená mobilita, schopnost lidí pohybovat se, přibližovat se výzkumným střediskům a tak dále. A to můžeme učinit nejenom prodloužením, rozšířením programu Marie Curie, ale i eh, dalšími eh, opatřeními, eh, protože tím vytvoříme větší finanční sílu pro ty instituce, které jsou právě na špici výzkumu. Děkuji vám. Děkuji kolegyně Odi. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat paní Matias za tu prezentaci a také za její eh, vstřícnost, kterou prokazuje v těch úvahách. Nejprve takový metodický problém. Evropská komise nám říká, musíme tedy předložit návrhy v červnu 2011 kvůli budoucímu finančnímu výhledu. Má spoždění s hodnocením sedmého rámcového programu a my teď vlastně se tady ocitáme pod určitým tlakem, který může hrozit, že znamená, že se dopustíme nějakých chyb. Myslím, že je skutečně na čase vést politickou diskusi o těchto tématech. A já, pane předsedo, navrhuji, pokud eh, tedy máme takovýto eh, těsný harmonogram, tak komise by měla přistoupit na určitou flexibilitu. To znamená, po přijetí těch textů bychom měli mít možnost je ještě pozměnit podle vývoji, eh, vývoje okolností. Eh, já jsem se to snažil u sedmého rámcového programu, nepodařilo se to a doufám, že bychom to udělali u osmého podle článku 182 smlouvy, která umožňuje vlastně měnit ty texty podle vývoje. Dnes máme tady problém neúspěchu Lisabonské strategii, krize, která trvá od roku 2008, velice nejasné roky a přesto všechno nám říkají, no s tím sedmým rámcovým programem už nemůžeme hýbat. A já tedy tady navrhuji, aby u toho osmého rámcového programu byla taková flexibilita i v rámci finančního výhledu, abychom tedy mohli reagovat na vývoj. Na závěr bych ještě chtěl vyjádřit politování nad tím, že zelená kniha obecně se vůbec nezabývá um, jaksi globálním přístupem přístupem k výzkumu. Co tím mám na mysli? Eh, když říkám globální, mám na mysli regiony, eh, národy, Evropskou unii. Já navrhuji, aby ze strany Evropského účetního dvora a 27 národních účetních dvorů proběhl audit výzkumu eh, v celé Evropě. Zdvojnásobení finančních prostředků ano, ale jak se to bude financovat? je třeba, aby ten eh, výzkum a inovace byly poevropštěny, ale to nejde bez členských států. A eh, postoj Evropské eh, rady musí být tady také takový, že tady bude spolupráce EU a členských států. To považuji za klíč k úspěchu osmého rámcového programu. Paul Kolovska-Bobinská. Děkuji, paní Koloska Bobinská. Děkuji. Pane předsedo, já jsem si zorganizovala takový malý dialog s různými řediteli a profesory institucí v Polsku, abych eh, zjistila, jak by oni zorganizovali priority v rámci eh, rámcového programu 7 a tak dále eh, a abych se toho dozvěděla více. E, e, nadnesli několik problémů, například infrastruktura, která je zcela klíčová. Mnohé z těchto institucí v Polsku nemá dobrou infrastrukturu na to, aby pokračovala v účasti na rámcovém programu. Samozřejmě to je formální a je to nesrovnatelné s těmi institucemi, které nemají dostatečnou administrativní kapacitu. A obecně to, co říkají, je, že jejich zájem o účast na evropských výzkumných programech klesá. Na začátku to pro ně bylo velmi zajímavé, když jsme přistoupili k EU, ale nyní to klesá. Domnívám se, že to je velmi nedobré znamení a e, ta problematika té zvětšující se propasti by eh, měla být skutečně diskutována a řešena se vší vážností. Eh, dále hovoří o mm, formalitách, například mm, eh, podávání zpráv, ehm, který zabírá mnoho času hodnocení jako takové je mnohdy velmi formální a nebere v potaz teda ty výsledky, e, zásluhy. Když se dopustíte chyby, tak vypadnete. Každý se třese, aby se nedopustil chyby. Pokud se dopustí formální chyby, tak e, peníze, na peníze nedosáhne. Druhá věc, na kterou si stěžují, je to, že inovace je vnímána velmi technicky, nikoli e, společensky. V těchto zemích ale inovace znamená hledat inovativní formy práce. Je zde celý soubor eh, společenských a ekonomických eh, problémů, který je zde v tom programu evropském vnímán velmi úzce. Dále určitý praktický, dále výsledky musí být uplatňovány v praxi. Co to znamená? Společenské vědy které též mohou přispět k inovaci, jsou vlastně chápány nebo jsou považovány za podružné. Projekty jsou příliš rozsáhlé Mnohdy nevíte, kdo všechno se na tom projektu či programu účastňuje, kdo dělá co a to e, vlastně jsou všechno malé kamínky, velké pyramidy, ale není to inovativní přístup k projektům. Někteří navrhli, abychom případně zavedli něco v podobě politiky soudržnosti ve vztahu k výzkumu. Je to nová myšlenka, nechci se na tom nutně, nutně trvat, ale pouze jsem to chtěla zmínit a děkuji. Paní Ford. Um, thank you very much. Děkuji. Já se velice těším na spolupráci se spravodajkou a se stínovými zpravodaji. Vyjádřím se jenom možná ke komentářům kolegů. Potřebujeme tady určitou vyváženost mezi vlastně eh, širokou eh, účastí a zachováním excelence. Myslím, že to je rovnováha, na kterou se parlament musí soustředit. Je třeba povzbuzovat malé a střední podniky k účasti. Už to tady zaznělo, že skutečně Klíčem k tomu je zjednodušení, aby se skutečně zvýšila účast jednotlivých členských států a jednotlivých aktérů, včetně malých a středních podniků. Je třeba také se orientovat na výsledky. Ano, ale samozřejmě tam, kde je to vhodné, protože jsou tady i vlastně eh, výzkumy, které jaksi nemají nějaký očekávaný výsledek, který také nemůžeme opomínat. A potom ehm, bych eh, tady byla zmínka o tom, řekněme, žebříku k excelenci. To je skutečně koncept, na který bychom se také měli soustředit. Bylo tady řečeno, že nejsme dostatečně rychlí v rozhodování o financování projektu a pak to znamená, že jiní mezinárodní aktéři nemají zájem o účast na takových projektech. Ano, souhlasím, že nejsme dost rychlí, ale to je také důvod, proč často naši evropští aktéři se nechtějí účastnit. Zvláště když eh, vlastně působíte v nějakém odvětví, kde je poměrně krátká lhůta mezi výsledkem výzkumu a uvedením na trh. To, jsou třeba různé high-tech eh, výzkumy. Tam prostě potřebujete dostat ten výrobek na trh poměrně rychle na ten globální trh a pokud vám trvá rozhodování příliš dlouho, tak samozřejmě ta konkurenceschopnost na světových trzích se snižuje. Dále spolupráce s mezinárodními aktéry. Ano, to je určitě zapotřebí, ale nezapomínejme, že sedmý rámcový program je jediný projekt, kde se mohou účastnit i mezinárodní eh, aktéři a nemáme v podstatě eh, podobný systém, který by fungoval jinde ve světě. Pak tady byla zmínka o transparentnější rozpočtové eh, položce pro ty větší projekty. Ano, souhlasím s tím, že potřebujeme větší transparentnost a těším se na diskuse na toto téma. Pak jsem se chtěla zmínit o úsporách energie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 tím se už zabývá mnoho projektů financovaných ve stávajícím rámcovém programu, takže je důležité v tom pokračovat. Také je třeba se zaměřit na ty největší eh, úkoly, jako je zabezpečení energetických dodávek, bezpečnost potravin a podobně. To jsou koncepty, eh, které by tam možná měly být. Byla tady zmínka o těch třech pilířích věda, průmysl a politika a to je určitě východisko pro další práci. Takže ještě jednou opakuji, zjednodušení je eh, klíč klíčem pro dosažení mnoha cílů. Co já jsem se dozvěděla, když od lidí, kteří se úspěšně nebo neúspěšně zajímali o projekty, říkali nám, prosím hlavně, jak jsou ty nástroje jednoduché. Nemusí být ani tolik zavedeno nových nástrojů, ale spíše zjednodušit ty stávající. A teď, když jsou výdaje pod tlakem, musíme si být vždy jisti, že ty výdaje jsou užitečně vynaloženy a Eh, možná eh, to přispěje vlastně i při řešení dalších finančních nástrojů. Děkuji. Děkuji, pane kolego Cukalasi, máte slovo. Eh, děkuji vám. Velice stručně. Chtěl bych se přidat k tomu, co tady říkala paní Carvalho, pan Ehler a chtěl bych se soustředit na dva aspekty. Za prvé excelence ať už se nám to líbí nebo ne, eh, je třeba uvědomit si, že právě ta excelence je důležitým hlediskem při přidělování financování. V Číně je 120 univerzit, kde je možné absolvovat doktorantské studium, v USA 238 takových univerzit. A my i v Evropě také musíme financovat excelenci a zlepšit vůbec to prostředí pro excelenci, a to prostřednictvím strukturovaných programů v rámci tohoto rámcového programu. Země, které získají Eh, peníze třeba ze strukturálních fondů a investují je do infrastruktury, by měly eh, používat vlastně stejné normy i u rámcového programu a mělo by docházet k průběžnému hodnocení těchto programů. Financování velkých projektů a velkých výzkumných projektů je také velice důležité. A na závěr ještě následující poznámka. nemůžeme čekat, Eh, na to, jak to bude v reálu fungovat. Nové výzkumné mocnosti už tady jsou. Jak říkal pan Langen, v Číně je 12 milionů výzkumníků nebo vědců. Čína v uvozovkách vyprodukuje milion a půl vědců každý rok a Indie 2,5 milionů vědců ročně. Čína investuje do výzkumu obrovské finance, to si musíme uvědomit. A já mám pocit, že to evropské směřování nemá příliš velký smysl. Uvědomme si, že se jedná o globalizovaný výzkum, globalizovanou vědu. A my musíme skutečně vycházet z těch dosavadních zkušeností a zlepšit to. A teď předáváme slovo komisi, pokud byste chtěli k tomu něco krátce říct, anebo někdo jiný bude hovořit, tak komisi, prosím, máte slovo. Thank you very much, chairman. Um... Děkuji vám, pane předsedo. Jsem potěšen, že se mohu účastnit této první eh, debatě o společném rámcovém programu. Zelená kniha, kterou komise předložila před eh, několika eh, týdny, je středem diskuse a vidím podle této diskuse, že mm, všechny vaše otázky, pochybnosti a tak dále jsou stejné jako naše. Takže uvažujeme stejným způsobem. Několik poznámek. Za prvé roztříštění nebo soudržnost určité oblasti politiky a logiky. My eh, naší komplexní prezentací nového rámce eh, nechceme to ostatně nazvat FPA, eh, ale chceme, aby to byl rámcový program, teda nejenom pro rámec, ale také pro, nejenom pro výzkum, ale také pro inovaci, konkurenceschopnost a tak dále. Takže my se snažíme, aby ten rámec jako takový byl jednoduchý. To je první bod. Abychom vytvořili něco, co bude eh, k použití mm, běžným, mm, eh, běžných lidí, výzkumných institucí, subjektů, tak aby na první pohled pochopili ty cíle a mm, co chceme, čeho chceme dosáhnout. Doufejme teda, že se nám to podaří společnými silami. A tím se dotýkám právě toho bodu rozstříšnosti a synergii s členskými státy. My pracujeme v době, kdy je krize eh, vlastně mm, eh, prioritou v našem myšlení. Každé euro samozřejmě zaváží. Musíme zajistit přidanou hodnotu na evropské úrovni, nesmíme nic zdvojovat na národní úrovni a také bychom neměli vytvářet zbytečnou eh, duplicitní duplikaci, zbytečné zdvojování. To znamená, musíme vycházet z toho, co je nejlepší na národní úrovni a co je nejlepší na evropské úrovni. Pokud jde o nedostatečné zastoupení některých evropských regionů, to byl klíčový bod, který zde zazněl několikrát, tak to je něco, kde musíme skutečně přidat, musíme předložit dobrá řešení. Víme, že musíme hm, povýšit tu hm, kvalitu, excelenci v některých regionech. Víme také, že nelze přijímat kompromisy v oblasti eh, excelence. Musíme tedy najít eh, rovnováhu. Pokud je o malé a středně velké podniky, to je rovněž klíčové pro nás. Malé a středně velké podniky jsou hybnou sílou inovací, jak, se, hm, eh, jak je dobře známo, a proto musíme pro ně něco, něco vymyslet jedno, zjednodušení, to je jedna věc, a dále pak vyvinutí speciálních opatření. Ale nesmíme se domnívat, že zjednodušení by mělo sloužit pouze jim. Zjednodušení by měl být vůdčí princip pro každého, včetně malých středních podniků, tak aby se v tom každý zorientoval. Pokud je o ta speciální opatření, na to se musíme také podívat. Ale samozřejmě malé středně velké podniky myslí lokálně a proto musíme nabízet služby pro ně na lokální úrovni úrovni, spolupracovat eh, lokálně a regionálně. A mm, to je nejlepší způsob. Dále, ještě zjednodušení. To je klíčový prvek celé naší debaty. Mm, pokud je o rámcový program 7, samozřejmě musíme uvažovat, jak to učinit v rámcovém programu 8 je zde myšlenka změnit určitá základní pravidla a samozřejmě nesmíme tuto šanci promrhat, byla by to velká škoda pro celou evropskou eh, vědecko-výzkumnou základnu. Děkuji. Obrigada, Sr. Presidente. Eu sei que estamos em cima dos votos, mas de qualquer das... Děkuji, pane předsedo. Já vím, že za chvíli musíme už začít se hlasováním. Nicméně bych ráda využila tuto příležitost k několika připomínkám nebo poznámkám. Poděkovala bych všem za jejich vyjádření. Děkuji za to, že jsme se věnovali všem těm zmíněným tématům a děkuji také za to, že jsem si uvědomila, že tady opravdu existuje určitý, jaksi, určitý soulad v našich eh, názorech. Samozřejmě, co se týče těch volených směrů, tak tady existují různé názory, nicméně jsem si jistá, že nějakým způsobem najdeme nějaké společné řešení. Jedním z problémů o kterém jsme hovořili, je tady e, ta dichotomie mezi excelencí a soudržností. Já si myslím, že tady potřebujeme dobrou politiku, která bude vyvážená, tak abychom mohli docílit těch hlavních cílů soudržnosti, tak abychom opravdu mohli splnit ty stanovené cíle. Takže ty čtyři čtyři dimenze, které najdeme v zelené knize, tak v souvislosti s nimi je třeba se zamýšlet nad zjednodušením financování a je třeba myslet na tyto čtyři dimenze, proč nemáme pouze tento rámcový program. Je jasné, že to, co chceme, to, čeho chceme docílit, a říkali to i kolegové, je dosti jasné. V první řadě musíme vědět, co je evropský nebo za čím stojí CIP, Evropský výzkumný institut, rámcový program a poté všechny ty otázky týkající se strukturálních fondů. V této souvislosti co se tedy týče těch eh, fondů soudržnosti a dalších evropských programů, o kterých jsem hovořila, tak to je přesně ta oblast, kde se skrývá to řešení. A proto já si myslím, že je velmi důležité, abychom se těmto problémům věnovali celkově, společně, protože to vše jasným způsobem souvisí se soudržností. Musíme postupovat společně, co se týče těch programů soudržnosti a jiných evropských programů, protože to je přesně ta oblast, kde v podstatě můžeme dosáhnout více synergií, kde můžeme více podpořit vědecké evropské týmy. A ještě několik velmi krátkých připomínek. Já slibuji, že budu hovořit velmi stručně a rychle musíme se věnovat dvěma otázkám, které zde zazněly. V první řadě e, ten program pro inovace a konkurenceschopnost CIP, to je otázka, která nemůže zůstat otevřenou a musíme ji zapracovat nebo zamyslet se nad tím, zdali ji zapracujeme do dalšího rámcového programu. E, já si myslím, že bychom neměli dokončovat tuto debatu. Poté musíme také hovořit o malých a středních podnicích. Myslím si, že je jasné, jak potřebné je vyjasnit si tyto dvě oblasti, to je zcela zásadní. A nesmíme zapomenout na to, že tady se ho hovořilo o různých prvcích, které souvisují s malými a středními podniky. Nevěnovali jsme se důležité otázce, která se týká právě té odpovědi na výzvy, kterým čelí malé a střední podniky. Také jsme nehovořili o tom, jak vyřešíme ten problém nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Samozřejmě všechny ty otázky týkající se zjednodušení ty teď nebudu opakovat, protože souhlasím, ale možná na závěr bych ještě řekla jednu věc. Je důležité dosáhnout nějaké vyváženosti. Vyváženosti mezi tím přístupem ze zhora dolů a ze dol nahoru. Hlavně ve chvíli, kdy hovoříme o naší odpovědi na výzvy, kterým čelí naši společnost. Já bych ještě jednou ráda řekla, že ty velké výzvy, před kterými, před kterými stojí naše společnost, nejsou výzvy pouze technického, technologického charakteru, ale také sociálního charakteru. Některé členské státy měli více kapacit, díky nimž mohli lépe spolupracovat a mm, dí, více se podílet na různých výměnách mezi členskými státy, ale je třeba se věnovat eh, otázkám infrastruktury. Hovořila o tom kolegyně Kolarska Bobinská a proto si myslím, že musíme hovořit o excelenci a to jsou vlastně v podstatě všechny ty výzvy, které byly zmíněny a kterým se musíme dále věnovat do budoucnosti. Děkuji. Děkuji srdečně. Tímto bychom mohli uzavřít tento bod dnešního pořadu jednání. A já vycházím z toho, kolegové a kolegyně, že všichni samozřejmě máte své elektronické hlasovací kartičky a nejdříve si to zkusíme, jestli tedy všechno funguje. Takže kdo si myslí, že by měly být zvýšeny eh, daně na diesel, tak to ne, to byl pouze vtip. Kdo prosím. Takže teď jedno zkušební hlasování. Takže kdo si myslí, že bychom teď měli skončit hlasování, takže teď začínáme hlasování, to je zkušební hlasování pouze. Teď jde jenom o to si zkusit, že to funguje. Takže hlasování je u konce. Dobrá. Všechno v pořádku? Dobrá, takže můžeme začít. Takže v první řadě jeden, jeden návrh na změnu. Kolega Kalfin nás poprosil, abychom trošičku změnili pořad hlasování, ale s tím můžeme souhlasit pouze pokud vy budete souhlasit. To znamená, co se týče dvanáctky, tak pan Kalfin nás prosí, aby se o ní hlasovalo úplně nakonec je důležité, abyste věděli, že to nejsou návrhy sekretariátu, už jsou to většinou změny, které vychází od vás. Je někdo proti tomu? Ne, takže dvanáctka bude až úplně, úplně na konci. Takže dvanáctka, o ní budeme hlasovat na konci. Takže jsme u osmičky politika rádiového spektra. Hlasovací seznam máte před sebou to hlasování bude opravdu velmi, velmi dlouhé, takže se musíme soustředit. Máme hodně kompromisních návrhů, to nám všechno zjednodušuje. Takže kompromisní návrh číslo jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, amblok s kompromisem 3. Takže 2 a 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis číslo čtyři. Pro, pro proti, zdrželi se. Přijato. Tak, a teď jsme u 26 pro, proti. Takže můžeme to udělat ještě jednou. Takže 26 pro, proti, zdrželi se, přijato 27 pro, 27 pro proti. 27, hlasujeme o 27. Hlasování u konce. 28 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis číslo 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 232 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 233 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 28 kult pro. Takže 233 ještě přeskoušeme, takže pro. Takže ještě jednou 233 hlasujeme. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 234 pro, proti, zdrželi se, přijato, 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 236 pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 23, tak tady to máme identické, 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 239 pro, proti, zdrželi se přijeto, 240 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kul 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 241 pro, proti, zdrželi se přijato. 243 pro, proti, zdrželi se přijato. 244 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 245 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 246 pro, proti, zdrželi se, přijato. 248 a MK 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Imko 26 pro, proti, zdrželi se přijato. 620. Ne, ne. Tak, 256 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 34 pro, proti, zdrželi se. 265 pro, proti, zdrželi se přijato. 266 pro, proti, zdrželi se přijato. 35 pro, proti, zdrželi se přijato. Imko 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 271 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. KUL 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. KUL 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8. tři pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 277 pro, proti, zdrželi se přijato. 278 pro, proti, zdrželi se přijato. 279 pro, proti, zdrželi se přijato. 281 pro, proti, zdrželi se přijato. 282 oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis číslo 8. Ne, tak ještě druhou část ověřujeme, takže druhá část 282, ještě jednou hlasujeme, druhá část hlasování je otevřeno, takže 282, druhá část, ještě jednou hlasujeme elektronicky. Někdo o to poprosil. Hlasování začalo. Hlasujte, prosím. Eh, jeden poslanec EPP navíc pořádku. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Kompromis číslo 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 298 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato 300 pro, proti, zdrželi se, přijato 304 pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináctka pro, proti, zdrželi se přijato. 44 pro, proti, zdrželi se přijato. 346 pro, proti, zdrželi se přijato. 349 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 351 pro, proti, zdrželi se, přijato. 357 pro, 357 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se přijato. kul 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 358 pro, proti, zdrželi se přijato. 359 padá. A teď pan Hökmark, prosím. Eh, já bych jenom chtěl zajistit, že eh, ten pozměňovací návrh 358 byl ústní pozměňovací návrh a eh, týkalo souvisí to tedy s tím, co bylo předloženo paní Čermen a dalšími. Nevím, jestli to ještě můžeme doplnit. No, ano, já jsem chtěl být jenom trošičku rychlejší, ale je to všechno tady. Já jsem si myslel, že je to všechno jasné. Já jsem měl obavu, že to možná nebylo dostatečně ústní. Kompromis 14. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 44 pro, proti, zdrželi se přijato. Imko 39 pro, proti, zdrželi se přijato. 367 pro, proti, zdrželi se přijato. 368 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kult 45 pro, proti, zdrželi zdrželi se, za to Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijota 381 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 383 pro, proti, zdrželi se, přijeto. 382 pro, proti, zdrželi se, super. IMKO 42 pro, proti, zdrželi se přijato. 389 pro, proti, zdrželi se přijato. 390 pro, proti, zdrželi se přijato. 391 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 392 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 50 pro, proti, zdrželi se, 393 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 394 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 395 pro, proti. Tak to si ověříme, takže 395 elektronické hlasování, hlasování započalo. je u konce. A zamítnuto. 396 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 398 pro, proti, zdrželi se. 398 pro, proti. A ten zbytek teď? Tak, kdo to je. Takže ještě jednou. Takže 398, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Hmm, podle mého seznamu to nešlo. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 399 pro, proti, zdrželi se, přijato. 400 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, přijato, 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, Tak ještě jednou, prosím, 53, kdo je pro? Proti? Ano, takže zamítnuto. Imko 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kult 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Imko 3 pro, proti, zdrželi se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 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kul 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 70, to stejné. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 79 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 91 pro, je to příliš rychle? Pardon, omlouvám se, omlouvám se dvacítka. Takže ještě jednou si to ověříme. Takže kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, co to má být, takže proti, tak, to si ještě ověříme. Takže 97. elektronické hlasování. Hlasujeme, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se přijato. 98 pro, proti, zdrželi se přijato. 99 pro, proti, zdrželi se přijato. 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 22 pro, proti. Ne, tak já jsem asi něco zapomněl. Ještě devítka. Takže devítka pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijato. 117 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 118 pro, tak to padá. Uhum, takže, takže 121 teď pro, proti, zdrželi se přijato. 123 pro, proti, zdrželi se přijato. 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 124 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 125 pro, proti, zdrželi se přijato. 23 kompromis pro, proti, zdrželi se přijato, kult, kult 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 131 pro, proti, zdrželi se přijato, 133 pro, proti, zdrželi se zam, přijato, 135 pro, proti, zdrželi se přijato, 134 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kult 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 136 pro, proti, zdrželi se přijato, kult 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 137 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 138 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 140 pro, proti, zdrželi se přijato 16 pro, proti, zdrželi se přijato 17 pro, proti, zdrželi se přijato. kul 17 pro, proti, zdrželi se přijato. Takže to by bylo všechno. Tak teď ještě konečné hlasování. Takže konečný výsledek, kdo je pro. Takže elektronicky to bude lepší. Takže elektronické hlasování. Hlasujeme, prosím. Hlasování je u konce. Hlasování končí. Takže přijato. Musíme nyní hlasovat eh, o konečném usnesení. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Někteří chybí, ale dobře. Končím hlasování a výsledky stejné. Blahopřeji. A nyní k bodu 9. Paní kolegyně Merkis je nyní na řadě. Takže do toho. Kompromis jedna. Kdo je pro? Je to moc rychlé? Dobře. Takže malá přestávka. Pro přednášejícího umělce. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis šest. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis, respektive to padá. 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Mohli byste být trochu klidnější, protože to není tak snadné. 58 pro, proti, prověříme. 58. Elektronické hlasování je zahájeno. A končím hlasování. Okay. Rejected. Zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 50, 67 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis, nebo prověříme. Prověříme kompromis 67, zahajuji hlasování. A končím. schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 74 pro, kompromis 74 pro, proti, co se děje, jste unavení, tak ještě jednou, 74 pro, proti, to také není lepší. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A schváleno. Je to jasné. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. To je výborné. 103. 103 pro, proti, zdrželi se schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se schváleno. 112 oddělené hlasování, první část Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 114 pro, prověříme, prověříme 112, druhou část. 112, druhá část, zahajují hlasování. Druhá část, 112, končím hlasování. O jednoho EPP navíc. Jeden z EPP je navíc. Dobře. A schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se schváleno, 130 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 11a, pro, proti, zdrželi se schváleno, 137 pro, proti, zdrželi se schváleno, 138 pro, proti, zdrželi se Prověříme. 138. Prověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 151 pro, proti, zdrželi se schváleno. 152 pro, proti, zdrželi se schváleno, 153 pro, proti, zdrželi se schváleno, 155 pro, proti, zdrželi se schváleno, 154 pro, proti, zdrželi se schváleno, 157 pro, proti, 157 ještě jednou pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 158 pro, proti, zdrželi se, schváleno 159 pro, proti, zdrželi se, schváleno 160 pro, proti, zdrželi se, schváleno 161 pro, proti, zdrželi se, schváleno kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno 100 165 pro, proti, zdrželi se schváleno, 166 pro, proti, zdrželi se schváleno, 167 pro, proti, schváleno, kompromis 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schváleno, 177 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 178 pro, proti, zdrželi se schváleno 179 pro, proti, zdrželi se schváleno 180 pro, proti, zdrželi se schváleno 181 pro, proti, zdrželi se schváleno 184 pro, proti, zdrželi se schváleno 186 pro, proti, zdrželi se schváleno 187 pro, proti, zdrželi se schváleno, ano, schváleno prověříme. 187 prověříme. Zahajuji, končím hlasování a schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. 191 pro, proti, zdrželi se schváleno, 193 pro, proti, zdrželi se schváleno, 195 pro, proti, zdrželi se schváleno, 196 pro, proti, zdrželi se schváleno, 197 pro, proti, prověříme, 197 prověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 20. 20. Souhlas. Proti. Zdrželi se schváleno. 201. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 202. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 21. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 220 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kom, 209 pro, proti, zdrželi se schváleno. 213 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 214 pro, proti. Prověříme 214. zahájí hlasování. A končím. A schváleno. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 222 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis um, 25 pro, pro, schváleno. 226 pro, proti, zdrželi se, ještě jednou, prosím. 226 pro. Proti. Prověříme, to bude lepší. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 227 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 229 pro, proti, zdrželi se schváleno 230 pro, proti, zdrželi se schváleno 231 pro, proti. Ještě jednou prosím, 231 pro, proti, zamítnuto. 232 pro, proti, Schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 238 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 239 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 28a pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 252 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 200 259 eh, eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 260 eh, pro, proti. Ještě jednou, 260 pro, proti, zkontrolujeme, 260 zkontrolujeme, zahajují hlasování a končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se schváleno 270 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 271 pro, proti, zdrželi se schváleno 272 pro, proti, zdrželi se schváleno 273 pro, proti, zdrželi se schváleno 274 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 32 pro, proti, zdrželi se schváleno, 290 pro, proti, zdrželi se schváleno, 200 nebo prověříme 290. Ano, prověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A schváleno. 291 pro, proti, zdrželi se schváleno. 292 pro, proti, zdrželi se schváleno. 293 pro, proti, zdrželi se schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se schváleno. 297 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 298 pro, proti, zdrželi se schváleno 299 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme. To bylo čestné. 299. Ještě jednou zahajuji hlasování. A končím hlasování. dobře schváleno, jasně. 300 pro, proti, prosím ještě jednou o 300. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 301 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se schváleno. 36 pro, proti. 36 pro, nikdo. Zapomněl jsem na něco? Ano, promiňte, Zapomněl jsem na kompromis 35, ten nejdůležitější ze všech. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. pět, pozměňovací návrh 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno Nemůžeme to sloučit a hlasovat o nich spolu, to znamená 3 až 7, 3 až 7 dohromady. 3 až 7 dohromady hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, výborně, schváleno. A nyní jedna, inta, jedna, pro, nebo unblock, 1 až 6, kdo je pro? Ne? Jde to tak nebo nejde? jedna až šest, Inta. Takže jedna až šest dohromady. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. A nyní Inta číslo 10 pro. Ne, promiňte, Inta 8. 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 až 16 můžeme sloučit, ne? Takže 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tak jsme to mohli dát dohromady. A nyní máme Ample. Můžeme sloučit čísla 2 až 5, takže kdo je pro 2 až 5? proti, zdrželi se, schváleno. A nyní mám ještě několik, a sice 7, 11, 12, 14, 15, 17 až 17. Můžeme je sloučit, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 19, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Můžeme nyní sloučit 20 až 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověřit? Dobře, 27 prověřujeme. Zahajuji hlasování. Jeden z EPP navíc přebývá. Končím hlasování a schváleno a nyní Envy. Můžeme sloučit 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12 až po devítku až po sedmičku. Takže až po sedmičku. Jedna, čtyři, sedm dohromady. Ne. Tak jedna pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtyři pro, proti, zdrželi se schváleno 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno 8 pro, proti, zdrželi se, prověříme 8. Zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno 8 pro, ne, promiňte, 9, 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15. Pouze druhou část pro, proti, zdrželi se schváleno, 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19 až 22 on blok můžeme sloučit. 19 až 22. Ano, kdo je pro? tak mám špatný seznam, stále se mění. Takže 2021. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ta, kterou já mám, ta listina, ta je z noci. 25, první část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26, pro, ne, 27 Takže 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 prověříme, 27 prověříme. Zahajuji hlasování a končím hlasování. A schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, prověříme 29, zahajuji hlasování, končím hlasování a schváleno 30, 30, 31 32 můžeme sloučit. Tři, takže 30 pro, proti, zdrželi se schváleno, 31 pro, proti, zdrželi se schváleno, 32 pro, proti, Myslím, že to bylo schváleno. Nikdo nenamítá, schváleno. Pan Bytykofr mi dovolí schválit. Další tři Takže IMKO od sedmičky po jedenáctku nejde sloučit. Sedm až devět. Také ne. Sedm až devět pro, proti, zdrželi se schváleno. Deset pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jedenáct pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedmnáct pro, proti, zdrželi se schváleno, 18 první část, také ne. To nemám v seznamu, i když seznam je z minulé noci, takže Regi, Regi 3, Regi 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, 4 4, 5, 6 dohromady. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 8 a 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. 17 a 18 pro, dohromady pro, ne, 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21, 22 snad dohromady, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kult 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3 je souhlas, proti, zdrželi se, schváleno. 4 kult 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 8 pro, ne, 9. 9 a 11. 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 17 pro, proti. Prověříme. Prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zamítnuto 18 Ne, 19. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 20. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Mohu Jury ABC sloučit? Ne. Tak A, proti, zdrželi se, schváleno. B, pro, proti, zdrželi se, schváleno. C, pro, proti, zdrželi se schváleno. D pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvě pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtyři pro, proti, zdrželi se schváleno. Pět pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou. Elektronicky pět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A schváleno. Takže 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 7 pro, proti, ještě jednou, 7 pro, proti, Prověříme sedmičku, zahajuji hlasování. A končím hlasování. A schváleno. A nyní 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. A konečné hlasování ještě 13. Takže 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže konečné hlasování elektronicky. Zahajuji. Končím. Jeden z EPP přebývá. A teď je to v pořádku, takže blahopřeji. a děkuji všem kolegům za kompromisy, jinak by to nešlo. A nyní se dostáváme k bodu 10. Ještě nám, nás čeká spousta práce, ještě jsme neskončili. Pan Odí. Takže přejdeme hned ke kompromisu číslo 3 pro,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 proti, zdrželi se přijato. Kompromis číslo 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 52 pro, proti, zdrželi se přijato. 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 65 pro, proti, zdrželi se přijato. 72 pro, proti, zdrželi se přijato. 72 ještě ověřujeme. Hlasování elektronické, hlasování započalo. Hlasujte. Hlasování u konce. Pan Butikov. Tak co se děje s vašima očima? Ne, žádné rozpory už dnes. Kompromisní návrh číslo 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis číslo 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 26 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis číslo 11 pro, proti, zdrželi se přijato, 83 pro, proti, zdrželi se, ověříme si to, takže 83 elektronické hlasování hlasujte, 83 hlasujeme, konec hlasování, Zamítnuto. 88 pro. Děkuji. Proti. Musí to být. Zdrželi se. Přijato. Kompromis číslo 8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 96 pro, proti, zdrželi se přijato, 97 pro, proti, zdrželi se přijato, 99 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis číslo 9 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis číslo 10 pro, kompromis číslo 10. Matias, je tady nějaká chyba? Ne? Děkuji, pane předsedo. Před hlasováním kompromisu 10 bych ráda řekla, že i přesto, že hlasovací listina, tady máme bod 114, paní Matyáš eh, má vypnutý mikrofon. Omlouvám se. Eh, říkala jsem, že předtím, než budeme hlasovat o kompromisu číslo 10, na hlasovací listině můj pozměňovací návrh 114 vypadá, že je pokryt kompromisem číslem 10 po souhlasu s panem Odí jsme se, nebo po jednání s panem Odí jsme se rozhodli, že bychom měli hlasovat o těchto dvou věcech eh, odděleně, protože můj návrh se týká právě nedostatečného množství kvalifikovaných věců v Evropě. To znamená, že to nemá, nespadá pod kompromis číslo 10. Moment, Takže teď tady hlasujeme o kompromisu číslo 10. Ale přesně ten kompromis 10 tam je uvedeno, že to pokrývá pozměňovací návrh 69, 110, 113, 114. A jdeme o tu 114. Tam jsme se dohodli, mluvím tedy pod kontrolou pana Odyho, že ten můj pozměňovací návrh 114 není pokryt tímto kompromisem číslo 10 a mělo by se tedy o něm hlasovat odděleně. Týká se nejistých podmínek věců v Evropě. Mr. Ody, can do it? Je, je já přečtu tady ten pozměňovací návrh. Litujeme, že řada vědeckých podmínek eh, vědců v Evropě pracuje v nejistých podmínkách, eh, takže já s tímto mohu souhlasit, že to bude oddělené. Děkuji. Gut, also kompromis. Dobrá. Kompromis číslo 10 bez 114. Kdo souhlasí, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti, zdrželi se přijatom. Tak a 114 odděleně, 114, kdo je pro? kde proti, zdrželi se, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 29 pro, proti, zdrželi se přijato. 22 pro, proti, zdrželi se přijato. 143 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 148 pro, proti, zdrželi se přijato, 150 pro, co se děje v tuto chvíli, takže 150 pro, tak to je všechno, budeme hlasovat. 150 pro, to je opravdu všechno dobrá, proti Pokud chcete, můžeme si to ověřit. Dobrá, elektronické hlasování bylo zahájeno, takže 150 hlasujeme elektronicky. Hlasování je u konce. No, přijato. čtyři. Toto padá, padá, padá. Tak teď zase rychle 162 pro. Proti zdrželi se přijato 164 pro. Proti zdrželi se přijato 166 pro. 166 pro. Proti Já si myslím, že si to ještě ověříme. Takže 166 pro, proti, zdrželi se přijato, 167 pro, proti, zdrželi se přijato, 168 pro, proti, zdrželi se přijato, 180 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, přijato, 209 209 pro, proti. Takže 209 ještě jednou pro, proti, zdrželi se přijato. 213 pro, proti, zdrželi se přijato. 214 pro, proti, zdrželi se přijato. 215 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 216 pro, proti, zdrželi se přijato. 217 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 218, 217 ještě ověříme elektronicky, takže 217, elektronické hlasování, hlasujte prosím. Hlasování je u konce. A přijato. 218 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis číslo 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 238 pro, proti. Takže ještě jednou si to ověříme. 238 elektronické hlasování. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 239 pro, proti, zdrželi se přijato. 240 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis číslo 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se přijato. 278 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijato. 283 pro, proti, zdrželi se přijato. 285 pro, proti, zdrželi se přijato. Pači 4, ne, 286 pro, proti, zdrželi se přijato. 287 pro, proti, zdrželi se Přijato. Tak toto padá. 291. 290. Takže 290 pro, proti. 290 pro, proti, přijato. 291 pro, proti, zdrželi se přijato. 292 pro, proti, zdrželi se přijato, 293 pro, proti, zdrželi se přijato, 297 pro, proti, zdrželi se přijato, 298 pro, proti, zdrželi se přijato, 302 pro, proti, zdrželi se přijato, 303 pro, proti, zdrželi se přijato a konečné hlasování. Pane Odí, omlouvám se. Pane předsedo, pokud eh, jsem se nezmílil, ale aby to sekretariát otevřel, myslím, že jsme nehlasovali o kompromisu 17. Není uveden na hlasovacím seznamu. Spletl jsem to? Nebylo mi to potvrzeno. Můžete mi to prosím potvrdit? Mám pocit, že jsme nehlasovali o 17. Týká se to o rovnosti osob, eh, rovnosti mužů a žen. My God. everything. I think we have vote on everything. But, mm Can you tell us? Ja, ja, ja. Ja, wir haben gemacht. Ja, ist zu. Ne, ano, ano. Měli jsme to, měli jsme to, odhlasovali jsme to a bylo to odsouhlaseno. Takže teď můžeme přejít klidně ke konečnému hlasování. Konečné hlasování. Hlasování bylo zahájeno. Hlasujte. Za pár vteřin bude hlasování u konce. Konec. Tak gratuluji. A tímto můžeme hned přejít ještě k dalšímu bodu a tady máme zprávu pana Remeka. Takže můžeme začít. Takže kompromis jedna pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti. Takže ještě jednou. Trojka pro, proti. Tak to si ověříme, takže trojka, ověřujeme elektronické hlasování, hlasujte prosím. Trojka. Hlasování u konce. Přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 4a pro, proti, zdrželi se přijato, jedenáctka pro, proti, zdrželi se přijato, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 15, oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17 dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 23 pro, proti, zdrželi se přijato. 24 25. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 26 pro, proti, zdrželi se přijato, 30 pro, proti, zdrželi se přijato, 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis číslo 1 pro, proti, zdrželi se přijato 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 40 pro, proti, zdrželi se přijato 41 pro, proti, zdrželi se přijato 44 pro, proti, zdrželi se přijato 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 46 pro, proti, zdrželi se přijato, 47 pro, proti, zdrželi se přijato, 48, 49 en blok, pro, proti, zdrželi se přijato, 50 pro, proti, zdrželi se přijato, 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 55 pro, proti, zdrželi se přijato. 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 57 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijato 58 pro, proti zdrželi se přijato 59 pro, proti zdrželi se přijato 61 pro, proti zdrželi se přijato a konečné hlasování hlasujeme elektronicky. Hlasování začíná. Hlasování je u konce. Tak, přijato, gratulujeme. A teď přicházíme k bodu 13. Pan Rode. Kompromis číslo 1 pro, proti, zdrželi se přijato, 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 3 pro, tak kdo je pro, proti, takže kompromisní návrh číslo 3, ověříme si to elektronicky, hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Takže trojka byla schválena. Jedenáctka, mám pravdu? Ne, dva, dvanáctka. Takže pozměňovací návrh číslo 12. Takže trojka byla schválena. A teďka jsme u pozměňovacího návrhu číslo 12. Ne, 12. To je hned, hned, hned pod tím, hned dvě, dvě řádky pod tím. Takže 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak, teď jsme u 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hovořím příliš rychle, takže Další pozměňovací návrh by byla sedmnáctka. Až to najdete, tak budeme pokračovat. Můžeme začít. Je všechno v pořádku? Když jsme začínali, tak se nepřipomnělo, že vlastně ten starý seznam se mění. Já navrhuji, abychom s hlasováním začali ještě jednou, protože tady byl zmatek. Bohužel reakce mimo mikrofon. Vy chcete začít úplně, úplně od začátku? Podle toho seznamu, který máme a který máte i vy, došlo ke změně. Nikdo nám to nepřipomněl. že, to, že nikdo nepřipomněl, že to pořadí se změnilo. Měli bychom tady začít znovu, protože to byl zmatek, je mi líto. No, A teď už to... Teď už tomu rozumím, proč se změnily ty hlasovací listiny. No. Takže celou zprávu od začátku, kdy tady bylo všechno jasné, ne? Kompromis číslo 3, to byl vlastně první bod, kde to bylo trošičku rozporuplné. Takže začneme zase trojkou. Takže kompromisní návrh číslo tři ještě jednou. Takže kompromisní návrh číslo tři a budeme hlasovat elektronicky. Takže trojka, prosím. Elektronické hlasování o kompromisní návrhu číslo tři. Hlasujte, prosím. To je zpráva pana Rodeho, pokud by tady panovala jasnost o tom, o čem vlastně v tuto chvíli hlasujeme. Takže dámy a pánové, prosím vás, připoutejte se a začneme ještě jednou. Takže teď hlasujeme o zprávě pana Rodeho. Kompromisní návrh číslo 3. Tady, já to můžu říct na hlasovacím seznamu, já to přece mohu říci. So, jetzt machen wir noch mal, jetzt... Tak, ale prosím. Tak, dámy a pánové, pozměňovací návrh číslo 3, zpráva RODE, elektronické hlasování. Hlasování začalo. Prosím vás, hlasujeme. Takže naposledy. Hlasování začalo a konec hlasování. Ano, výsledek je stejný, skoro stejný. Tak, Teď pozměňovací návrh číslo 12, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 5 pro, proti, zdrželi se přijato.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 zdrželi se, přijato. 71 pro, takže 70 si ještě ověříme, takže 70 ověřujeme, elektronické hlasování, hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 71 pro, proti, zdrželi se přijato, 72 pro, proti, zdrželi se Přijato. Konečné hlasování. Hlasujeme elektronicky. Konec hlasování. Přijato, zcela jasně.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 31 ve dvou částech. <clears throat> Pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Promiňte, druhá část odpadá, protože eh, jsme schválili kompromis 2. Takže 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, dílčí hlasování 17 pro první část, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi se schváleno, 22 pro, proti, zdrželi se schváleno, 23 pro, proti, zdrželi se schváleno, e, dílčí hlasování u třicítky, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, 38 e, pro, proti, zdrželi se 38 zamítnuto, 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, oddělené hlasování 40, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se schváleno, 43 pro, proti, zdrželi se schváleno, 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 46 pro, proti, zdrželi se schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. Konečné elektronické hlasování. Zahajují hlasování. kom- Končím hlasování a schváleno, blahopřeji. A nyní číslo 12, bod 12, kolega Vidal Kvadras, prosím. Já mám procedurální připomínku, pane předsedo. Vy jste se ptal, jak se eh, vyslovuje příjmení pana Gřiba. A myslím, že eh, jména, kde je pět souhlásek a žádná samohláska, to je diskriminace středomořských zemí a je třeba reformovat smlouvu, aby, abychom za toto byli kompenzováni. Äh, Kolega Lange to chce ještě prohloubit, protože máme tolik času. Ano, přesně, chci to prohloubit v tom smyslu, že finští kolegové vytvořili eh, vyrovnání. V každém slušném slově finském existuje minimálně čtyřikrát A. Kdo chce ještě dále prohlubovat tuto otázku a máli na to čas, z toho zveme na odpolední eh, mimořádný workshop. A nyní přistoupíme ke zprávě pana Kalfina. Ale on tady není. Přesto začínáme. Pozměňovací návrh 2, souhlas, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, schváleno. 4, pro, proti, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, schváleno. Kompromis 2, zustimmung. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřicet čtyři a devět. Souhlas? proti, zdrželi se schváleno. 45 a 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 47 pro, proti, zdrželi se schváleno. 49 pro, proti. 49 odpadá, 48 pro, proti, zdrželi se schváleno 50 pro, promiňte, promiňte, 50 odpadá, 51 pro a oddělené, respektive dílčí hlasování ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 4 nebo prověříme. Druhou část bodu 51 prověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Končím. Oh, rejected. Zamítnuto. Zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 74 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou 74 pro, proti, zdrželi se schváleno, 75 pro, proti, zdrželi se schváleno, 76 pro, proti, zdrželi se schváleno, 77 pro, proti, zdrželi se schváleno, 78 pro, proti, zdrželi se schváleno, 79 odpadá, ne, 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 80, a sice 80 a 82 pro, proti, zdrželi se schváleno, 83 pro, 80 a 82 prověřit. 80 až 82 zahojí hlasování. And check, yeah, closed. Končím hlasování. Velmi těsné, Gilesy. 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A 20 a 84 dohromady pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 25 pro, proti, zdrželi se schváleno, 26 pro, proti, zdrželi se schváleno, 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. Konečné hlasování provedeme elektronicky, zahajuji. Zahajuji. Končím hlasování a schváleno a výborně, to je vše, děkuji vám mnohokrát, děkuji za veškerou vaši kázeň. Nebylo to tak špatné, hodina a půl. Velmi dobře, děkuji mnohokrát. A nyní, jestliže se odeberete rychle z místnosti, samozřejmě ne všichni, ale ti, kteří se musí věnovat své práci. Ale když budou všichni, ne, není problém. Nyní další bod na programu je komplexní přístup k ochraně osobních údajů v Evropské unii, Giles Chichester a prosím o klid. Slovo má pouze pan Giles Chichester. Děkuji, pane předsedo. Pokud tady někdo bude se eh, vypovídat, místo toho, aby šel ven, tak ho osobně vyvedu ven. Tak, pane předsedo, toto je eh, stanovisko k otázce ochraně údajů. Připravili jsme poměrně stručné stanovisko které tedy dávám kolegům k dispozici. Chtěl bych zdůraznit vlastně hlavním obsahem těch bodů, na které poukazujeme, je, že by na Eh, vlastně neměla být příliš velká administrativní a byrokratická zátěž pro podniky, zejména pro malé a střední podniky. To by skutečně neměl být důsledek eh, hm, této legislativy a proto doufám, že kolegové budou souhlasit v tom, že chceme, aby komise se hodně věnovala odstavcům 1, 2 a 3, protože právě tyto odstavce jsou zvlášť důležité v tomto ohledu. Odstavec 5. Tam se právě zabýváme otázkou soukromí. Musím říci, že bych rád od komise nějaké objasnění, co myslí výrazem privacy by design. Já myslím, že vím, co to znamená, ale obávám se, že tady to může mít různé výklady. A bod 6, odstavec 6, tam vyzýváme komisi, aby zvážila takzvané behaviorální sankce eh, v případě porušení práva spíše, než aby tam používala obecný eh, princip odpovědnosti. Takže potom zase v odstavci 7 zase říkáme, že bychom nechtěli příliš velkou zátěž podniků. Takže tak to vypadá, pane předsedo. Já samozřejmě si rád vyslechnu názory kolegů a e, zatím tedy e, své vystoupení ukončím, nebo mám pokračovat, než to tam dopovídá pan Lenger? Děkuji, pane předsedo. Um Prosím mnohokrát za prominutí, že jsem nyní nenaslouchal, ale kolega Grote se k tomu chce ještě něco ještě vyjádřit. Ano, děkuji vám. Děkuji, Jarsi, za toto stanovisko a také za jeho zdůvodnění. Jedná se o komplexní um, téma a vzhledem k technologickému pokroku bychom měli okamžitě prověřit i ochranu dat a e, vždy pokulháváme, vždy zaostáváme. Je obtížné držet technologický krok. E, domnívám se, že bychom to také neměli e, přehánět. Smyslem digitální agendy je i to, abychom eh, malým a středním podnikům v Evropě situaci usnadnili, ne aby museli eh, zřizovat právní oddělení eh, v každé členské zemi, tak aby získali přístup na trh. A tudíž vítám tuto revizi, tento přeskum, ale měli bychom také eh, brát zřetel na to, že se to dotýká nejenom malých a středně velkých podniků, ale že dochází také v rámci sociálních sítí k dalšímu technologickému postupu. I eh, v mé členské zemi se vede debata o tom, že eh, uživatelé musí mít mm, možnost kontroly nad svými údaji a tudíž Eh, budu v tomto smyslu předkládat eh, pozměňovací návrhy. A v budoucím novém znění směrnice ostatně eh, vnit, výbor pro vnitřní věci je příslušný, by i nové údaje, genetické údaje měly být zohledňovány tak, abychom nemuseli znovu v za krátkou dobu opět tu směrnici aktualizovat. Já se domnívám, že harmonizace by eh, měla uh, Ehm, ušetřit náklady, nikoli je způsobovat a tudíž souhlasím s předchůdcem řečníkem, to znamená s pravodajem, který stanovisko vypracoval. Mm, to musí být v rovnováze a tudíž mm, musíme ve výboru pro průmysl nalézt dobrý kompromis, ale tak, aby mm, byla zohledněna i individuální práva a nejenom práva malých a středních podniků. Tolik z mé strany k tomuto tématu. Děkuji. Děkuji. Dále kolegyně Nýpl jako další má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem ve výboru Libe, já jsem pouze zde. A, eh, pardon, v právním výboru. Tak to je v pořádku. Tak, děkuji. Děkuji za návrh tohoto stanoviska. Já jsem velmi ráda, že se hovoří tady o dopadech na malé a střední podniky. To je něco, co já mohu samozřejmě podpořit. A ještě dvě připomínky pro tuto debatu. Včera jsme hovořili s paní komisařkou Nelly Kroes která hovořila o své práci v budoucích měsících v souvislosti s digitální agendou. Hovořila také o tom, že se bude věnovat cloud computing, že bude vyvinuta nová strategie, takže to je, myslím si, že něco, čím bychom se měli ještě trošičku více zabývat, protože, protože nebo kdyby se nám podařilo dobře chránit osobní data, tak to by bylo samozřejmě výborné, ale eh, my potřebujeme někoho, s kým budeme v kontaktu, takže já si myslím, že i tu mezinárodní dimenzi musíme brát v potaz. Musíme se podívat, jak jsou osobní data chráněna také v jiných eh, regionech světa. A pokud tedy my chceme opravdu dodržovat ochranu osobních eh, dat, tak eh, musíme také mít tu možnost nespoléhat se pouze na důvěru a na dobrou vůli, ale potřebujeme samozřejmě odpovídající nástroje, které toto všechno zajistí a budou zaručovat musíme se podívat ještě na smlouvu se Spojenými státy americkými. Tady máme zprávu taky Faber, na to se musíme ještě podívat, musíme zjistit, jestli je dostatečně aktuální. A co se týče také směrnice o osobních datech, osobních údajích, tak na to se musíme samozřejmě ještě podívat. Musíme se podívat aby to všechno bylo v souladu, protože ve chvíli, kdyby i tady docházelo ke transferu, který by se týkal i našich občanů, tak eh, musíme zajistit v každém případě ochranu osobních údajů. Druhý bod, co se týče privacy by design, pan kolega Chichester se správně ptal, co vlastně, jak tomu máme eh, rozumět. Já tomu rozumím tak, jakože v podstatě my budeme mít určité závazky vůči firmám a subjektům, to znamená, že tady budeme mít různé defaultové eh, mechanismy. Já si myslím, že tento přístup je velmi rozumný. To znamená, že já to vnímám v každém případě kladně, ale byla bych velmi ráda, aby i na evropské na úrovni Evropské unie byly prováděny nové osvětové kampaně, hlavně pro ty mladé lidi, kteří jsou na cestách a i na cestách hodně používají internet. Takže já si myslím, tady je, tři, je ještě dosti velký potenciál zlepšení. Tady bychom měli něco udělat samozřejmě v souladu a ve spolupráci s členskými státy. Myslím si nicméně, ale že v tuto chvíli se vydává tolik, jak si taková spousta zbytečných peněz na různé jiné věci. Já si myslím, že tady nejde eh, o to, abychom my více kontrolovali. Jde o to, aby opravdu bylo zvýšeno a navýšeno, posíleno to veřejné povědomí o aspektech týkajících se ochrany osobních údajů. Děkuji. Děkuji a dále bude hovořit paní Kolarská bobinská eh, Děkuji, pane předseda. Předsedo, já bych zaprvé chtěla poděkovat panu Čečestrovi za jeho stanovisko. Myslím, že opravdu vysílá ten správný signál v tom smyslu, že ochrana údajů musí být vyvážena. Ta rovnováha musí existovat mezi ochranou práv jednotlivců a mezi zajištěním tím, že firmy budou moci fungovat, že nebudou paralizovány přílišnou administrativní zátěží. Já bych ráda doplnila pár komentářů možná by tady měly být provedeny určité změny nebo doplnění. Za prvé, myslím si, že bychom měli být otevřenější vůči reformě směrnice. Myslím, že ta zpráva má příliš takové, takový uzavřený náhled. Komise by měla být opatrnější na nové zásady a no, nové zkoušky. Zároveň bychom eh, samozřejmě neměli těmto novinkám zabraňovat, pokud jsou potřebné, takže prosím o zmínku o té otevřenosti vůči změnám. Za druhé, myslím si, že je třeba pracovat na společných evropských normách ohledně toho, co je souhlas a v jakém věku může být souhlas udělen. Potom vlastně lokalizace fyzické adresy, tam je velice eh, také obtížné, eh, jaké rozhodné právo se používá v otázce eh, souhlasu. Dále právní odpovědnost je třeba najít řešení otázky toho, kdo zodpovídá, jestliže vlastně se o data podílí více eh, organizací, protože často v tom řetězci jich je více. Za třetí certifikáty nebo nějaké pečetě. Myslím, že je třeba, aby byly individuální a ověřitelné. Nemůžeme uh, jinak eh, zachovat ochranu. A co se týče přenosu osobních údajů, tady myslím, že je třeba zajistit zpětnou dohledatelnost. Já jako jednotlivec předám své údaje jedné firmě, ta je dá jiné firmě, podělí se o ně s jinou firmou a potom nemám už vůbec žádný dohled nad tím, jak celý ten řetězec vypadá. Je třeba eh, mít možnost upravit ty údaje z jednoho zdroje a je třeba, aby bylo možné takovéto změny dohledat v celém řetězci. To je ještě důležitější, jestliže vlastně máte cílenou nechtěnou poštu a chcete vidět, z jakého zdroje pochází. A konečně doufám, že komise vyjasní vztah mezi ochranou údajů a mo- možnými eh, vlastně pravidly pro podávání žalob. Já si myslím, že komise musí říci, jaké je její stanovisko v této věci. Danke. Děkuji. Elena Eck. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat Gilesovi za tuto zprávu a mm, domnívám se, že se mu podařilo vyvážit jednotlivé zájmy dobrým způsobem lituji vývoje eh, v této oblasti v minulosti, protože ten mm, dlouhou dobu zanedbával prvky jako bezpečnost, soukromí, integritu a práva v tomto ohledu. domnívám se, že správný způsob, jak nalézt jednotnou linii v této oblasti je vyvážit eh, zájmy o bezpečnost z náklady a také s právy jednotlivce. Myslím, že tady máme řadu návrhů, které již eh, byly diskutovány a budou diskutovány, kde zájem bezpečnosti je převažující a kde vidíme, že eh, náklady a integrita jak si táhnou za kratší konec v té diskusi. A myslím, že musíme zvažovat také ta porušení integrity, které mohou tyto legislativní návrhy způsobit. Takže se domnívám, že je zde celá řada dobrých bodů v Gilesově zprávě. Myslím, že potřebujeme skutečně eh, rozsáhlý pohled na věc a proto implementace takzvaného privacy by design je velmi dobrý nápad. Je samozřejmě dobré eh, soustředit se na registraci jednotlivců, jejich pohybů a akcí, ale rychlá kontrola je tež dobrá při práci s internetem, protože to skutečně ukazuje na eh, strašidelné výsledky. Ehm, a některé Některá rozhodnutí, která jsme přijali, eh, způsobují malým podnikům obrovské náklady, výdaje, aniž by ale eh, dodali ty potřebné výsledky z hlediska bezpečnostního. Takže já myslím, že váš text je velmi dobrý a budeme muset eh, v této diskusi v tomto duchu pokračovat. Děkuji. Já, ich jetzt, tak mm, je tu s námi, nebo nejsou tu eh, zástupci komise, i když jsme je pozvali, ale Gilesy, ty chceš ještě něco říct, máš slovo? Takže vy jste za komisi? Ano, já jsem, já jsem právě přešel. Takže Gilesy, pokud budeš souhlasit, tak nejprve dostane slovo komise. Já nemám žádné konkrétní komentáře, chtěl bych poděkovat zpravodaji a výboru za užitečné stanovisko. Všechny ty body, na které poukazujete, jsou nedílnou součástí našeho posouzení dopadu a těšíme se tedy na další práci tohoto výboru. Großartig, Giles. Takže Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat kolegům za laskavá slova a za konstruktivní vystoupení. A dovolte ještě pár individuálních komentářů, ale za druhé také bych chtěl vyjádřit svůj vděk za to, že ta hlavní zpráva e, připadá na jiný výbor. A tím pádem tak ta, ta širší, obsáhlejší témata e, vlastně probírají oni. A proto my jsme se zaměřili eh, skutečně především na ty dopady na podniky a malé a střední podniky. Ale náš výbor skutečně odpovídá za průmysl a ne tolik za individuální svobody. Takže chtěl bych říct panu Ruremu, že v podstatě souhlasím s tím, že Tady panuje znepokojení ohledně soukromí, e, třeba při používání sociálních sítí a já jsem velice rád, že jsem poslechl radu svých dětí a nezřídil si stránku na Facebooku a jsem tedy rád, že se tím někdo zabývá. Také bych chtěl poděkovat kolegyni Niblerové za velice užitečné vysvětlení e, toho tématu Privacy by Design. E, už je mi to teď úplně jasné, otevřela jste mi oči a já vám za to děkuji. myslíme, že musíme bojovat za tuto rovnováhu mezi tím, že lidé budou zodpovídat za to, jak data používají, ale zároveň nesmíme lidi přetížit příliš velkými administrativními nároky. Pane předsedo, možná bychom měli diskutovat ještě o lhutě a o harmonogramu. Yeah, that's clear. Yeah. Ano, Máme tady lhůtu 13. dubna, takže 13. dubna 12 hodin. To je ta lhůta. Lhůta pro ty, kteří ještě chtějí předložit nějaký pozměňovací návrh. Dobrá, tak tímto bychom mohli v podstatě uzavřít tento bod. My bychom sice ještě mohli půl hodinu zasedat, ale nemáme v podstatě už na pořadu jednání nic, takže tímto vám přeji dobrou chuť.